say, uh, in our Let's get this prison. Chers collègues, excusez-nous de... Vážení kolegové, omlouvám se za ty úpravy na poslední chvíli. Děkuji, že jste přišli. Začínáme s mírným spožděním a tak vás prosím, abyste eh, nám to spustili. V bodě 14 máme tedy bod 14 a já dávám slovo kolegovi Martinu Kastlerovi. No, no, ne, ne, omlouvám se. Bude hovořit paní Hosověcká, ale já jsem se hlavně napřed spletla v jiných bodech. Jak bylo včera řečeno, my jako první bod vezmeme bod 13a, což souvisí s hlasováním o bodu 19, a to je projednání pozměňovacích návrhů. Jak víte, ústavní výbor se pustil do přepracování článku 81 jednacího řádu. To je článek, který určuje podmínky, eh, za jakých parlament projednává dokumenty, ke kterým my eh, vydáváme eh, stanovisko souladu. A když se podíváte na znění toho článku, tak ta jak si ta hlavní páteř jsou běžné e, texty legislativní nebo nelegislativní a potom je tam celá řada různých postupů, které upravují tento legislativní nebo nelegislativní postup jednotlivým případům, kdy se potřebuje parlament vyjádřit, třeba rozpočtový, to rozpočtové e, řízení nebo dokumenty, kdy Evropský parlament nemůže pozměňovat legislativní text, který je mu předložen a může se vyjádřit pouze ano ne. Takže to je článek, kolegy Stravskovského, tedy, který mm, z ústavního výboru, který tedy bude, má být změněn. Původně se jednalo o střed kompetencí mezi výbory INTA a AFET. A oni využili vlastně změnu jednacího řádu, aby vyřešili svůj spor. A výbor INTA eh, byl velmi nespokojený eh, tím, co ústavní výbor vyprodukoval. A já jsem paralelně na konferenci předsedů výboru vyjádřila své obavy z návrhu, tak jak figuruje na programu ústavního výboru, protože návrh pana Straskovského stále nepřiznává specializovaným výborům možnost zasáhnout do takového postupu, do takového řízení. A viděli jsme to třeba v případě takzvané dohody TTIP, to znamená transatlantické dohody, Čili šlo o to, jakým způsobem jsou sociální normy brány v potaz při projednávání takové dohody a my jsme se k tomu neměli možnost vyjádřit. Tak já jsem to nadnesla na konferenci předsedů a když, se, vý, a když výbor INTA navíc nebyl spokojený s prací eh, AVKO, tak proto nyní my máme se vyjádřit k této změně navržené výborem AVKO. a spolu s kolegou Čabo Ory za EPP se nám, myslím, podařilo dosáhnout velice dobré schody a hlasování by to mělo vyjádřit. Vycházíme především ze tří problémů. Jeden problém, to je, jak výbor AVKO v podstatě říká, že máme určitý dokument, na který Evropský parlament řekne ano nebo ne. Pak bude usnesení, kterým se vysvětlí to doporučení, které říká ano nebo ne. Spravodaj výboru AVKO navrhnul, aby to doporučení, ve kterém říkáme ano nebo ne, neobsahovalo body odůvodnění, a pouze tedy e, eh, e, eh, preambulia a a e, vlastní e, text. A on e, tam navrhnul, aby tam bylo krátké zdůvodnění. A já jsem vysvět, nebo navrhla Čabovi Orimu, aby v tom režimu, v němž bude zdůvodnění spojené s doporučením, abychom aplikovali společné právo, to znamená obecné právo, takže pokud zdůvodnění neodráží to, co nakonec E, výbor e, odhlasuje, tak aby předseda výboru mohl v případě toho, e, toho zdůvodnění, které už vlastně není v souladu s vlastním textem, aby ho mohl stáhnout. Druhá důležitá věc, a na to vás chci upozornit, protože ono nám to nebylo na počátku všem jasné, ústavní výbor navrhuje něco, že pokud bychom se drželi linie zpravodaje, tak by to zakazovalo parlamentu zamítnout text, který je mu předložený k vyjádření. Zase bychom mohli říci pouze ano, nebo to nechat tak. A já si myslím, že ovšem to je odpírání demokracie. Jestliže parlament neřekne ano, tak má právo říci ne. A to, co nám nyní navrhuje ústavní výbor, nám zakazuje říci ne. Svým způsobem to vypadá, jako kdyby nám navrhovali, že buď řeknete ano, anebo se to nechá tak dlouho, až teda s tím budete souhlasit. Já to trochu přeháním, ale v podstatě tak je to napsané. Takže já navrhuji, abychom z, vlastně odstranili celou tuto eh, neu, neúčelnou eh, eh, podivnost. A já doufám, že Čaba Orist tím souhlasí, nebo tedy souhlasí a to mě těší. Třetí věc, to jsou podmínky, za nichž náš výbor eh, může dávat stanovisko v takovém podobném případu a to je smysl poslední části eh, prostředku kompromisu, který je vám navržený, kde jsme se dohodli s panem Ory a Mm, myslím, že to je dobrý výsledek. A nyní upozorňuji na pozměňovací návrh 7, který Čaba Ory navrhl. Je to, myslím, výborný pozměňovací návrh, který jasně říká, že vysvětlující usnesení, které bude odhlasované vedle vlastního doporučení, má sloužit jako vysvětlení, objasnění mandátu a jednání ve výboru. Spravodaj navrhoval ve své původní verzi, tedy uh, předkladatel z pozměňovacího návrhu původně navrhoval, že toto uh, zakládá um, jednání uh, s um, výborem, kdy já navrhnu ústní pozměňovací návrh, který říkat, že toto je vlastně základem, nebo že to bude a základem mandátu tohoto um, výboru tak jak to bylo například ve eh, té transatlantické dohodě. Takže já se omlouvám, že jsem vás vzala možná dál, než jste takto brzo ráno očekávali v eh, těch ústavních otázkách, ale je potřeba, abychom tedy eh, v tomto měli jasno. Je to všem jasné, nebo chcete někdo vysvětlení? Alejandro Serkes. Děkuji, paní předsedkyně. Ne, vaše vysvětlení mě naprosto vyhovuje. Jedná se tady o vzájemně koordinované kroky a ukazuje e, se, že jsme v dobrých rukou. Neříkala jste nic o pozměňovacím návrhu 7 e, socialistické frakce. My jsme tam chtěli docílit toho, abychom měli v běžném řízení eh, k dispozici způsob, jak se obrátit na eh, předsednictvo a dát vědět o svých názorech. Často eh, to horizontální ustanovení ve, v, podle článku 7 o zařazení sociálního aspektu se nerespektuje. Často eh, politika má nějaký sociální rozměr, eh, bývá tak často v parlamentu a mm, o naše stanovisko by se mělo eh, žádat transparentním a otevřeným postupem podle jednacího řádu parlamentu. Ano, přesně tak. Někdo další se hlásí, nikoli dobrá, takže budeme o tom hlasovat a později. A nyní se dostáváme k bodu 14. Tam paní Jasovlická nahradí eh, zpravodaje Martina Kastlera. Eh, jedná se o projednání návrhu stanoviska, který nám chtěl předložit. o nedokumentované migraci žen, tedy o migraci žen bez dokladů v Evropské unii. Madame Jezlověcká, vous avez la parole. Prosím, paní Jezlověcká, máte slovo. Thank you, madame. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, lidé bez dokumentů eh, z těch, kteří mají, kteří měli dokumenty pro výjezd ze země, tak většina z nich vstoupila do Evropy legálně, ale po určité době procházejí eh, mm, problémy a zjišťují, že jsou bez eh, příslušného eh, povolení k pobytu nebo pracovního povolení. Způsob, jak, zůsta, jak se stát člověkem bez dokumentů, je, těch je řada těch způsobů a, a přistěhovalci mají, nad tím kolikrát nemají velkou kontrolu ženy bez eh, dokumentů eh, a jejich eh, děti jsou nejzranitelnějšími obětmi, zejména ty, které jsou obětmi domácího násilí nebo násilí v práci. A ty oběti často čelí deportaci, pokud budou hlásit zneužívání a proto jsou Eh, je jim upřeno jejich základní právo. A proto Martin Kastel eh, řekne, jasno, eh, řekne jasně, že pokud žena bez dokumentů, zejména těhotná žena nebo matka nezletilého, se obrátí na policii nebo soudní orgány nebo na lékaře, tak by se mělo tak oni by se měli zaměřovat na trestnou činnost a ne na status oběti. Nic eh, nesmí bránit eh, že nám v přístupu k ochraně před násilím, eh, diskriminací a ponižováním. V dnešní Evropě musí být lidskost na prvním místě. Navrhovatel stanoviska vítá mm, přístup výboru FAM k této zemi. Eh, ženy bez eh, dokumentace eh, mm, čelí řadě bariér, které jim brání v přístupu k základním službám, jako je bydlení, zdravotnictví nebo ochrana na pracovišti. Stanovisko vyzývá členské státy a sociální partnery, aby řešili konkrétní situaci žen bez dokumentů na pracovišti a, a aby se na to soustředili tak, aby eh, ty to mohli lépe vykonávat eh, své, eh, svá práva, tak, aby tady byly minimální standardy vůči zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají lidi nelegálně pobývající ze třetích zemí. Oběti, které i z oběti eh, v domácího eh, násilí se musí mít kam obrátit na náboženské poradce nebo na komunitní poradce. Eh, zpráva se zaměřuje zejména také na těhotné ženy nebo ženy s dětmi. Ty potřebují zvláštní ochranu pro nenarozené dítě a také legální přístup ke zdravotní péči a práci, tedy právo na rodný list pro své dítě v souladu s článkem 7 z úmluvy o právě dítěte EU. Jsem si jistý, že, jistá, že v tomto výboru musíme pomoci ženám bez dokumentů, eh, které, eh, kterým je křivděno. Martin Kastler eh, říká, že se pokusil do těch nejdůležitějších věcí zařadit nebo tedy zařadit více než 1500, nebo tedy zařadit nejdůležitější věci do těch povolených 1500 písmen. Věc, Děkuji. Paní Jakonsári. Joo, kiitoksia. Eh, vielä usein puhutaan eh, laittomista maahanmuuttajista, Děkuji. mutta eihän... Děkuji. Často se hovoří o nelegální migraci. Nicméně, ten člověk sám o sobě není eh, nelegální. Proto tady hovoříme o lidech bez dokumentů. A to je velice eh, závažný problém. Hospodářská krize se eh, přetavila v sociální krizi a lidé bez dokladů s těmi se zachází eh, s tím nejhorším způsobem. V Nizozemsku a dokonce i ve Finsku jsou příklady, kdy nějaká žena přijde do té země a bude rodit a nemá a, dokumenty a chce se po ní platba 500 eur, aby mohla vstoupit do nemocnice. Takže to opravdu v evropském sociálním systému nemůžeme připustit. A proto je důležité, abychom zde zdůraznili ty důležité otázky. Například to, že by měli intervenovat sociální partneři a, a že se bude realizovat řádně ochrana dat. Další věc, eh, kterou považujeme za velice důležitou, je, že musíme připomenout komisi, že všichni, že veškerá naše přistěhovalecká a politika je nedostatečně rozvinutá. Jedná se tedy o velice eh, zapeklitou otázku a velmi obtížně se hledá mm, něco v tomto eh, zavadějícím legislativním balíčku. Myslím si, že tohle bychom měli řešit na plenárním eh, zasedání a obecně mm, na mm, jednáních eh, i naší politické frakce, protože jedná se o sociální problém. Protože s těmito lidmi bez dokladu eh, zacházíme velice špatně. Dobrá, hlásí se ještě někdo dalšího slovo? Jean Lambert. Děkuji. Děkuji eh, panu zpravodaji za stanovisko k této věci a za směr, jakým se ubírá. Samozřejmě chápu, jak je obtížné, že máte omezený počet znaků a chcete říct eh, určité myšlenky. Uh, Eh, myslím si, že eh, ještě pár věcí bychom ale mohli zmínit v souvislosti s úmluvou Mezinárodní organizace práce o, o eh, pracovnicích domácnosti, protože to je skutečně obtížná oblast, zejména pro ženy, kterým se sebere pás a najednou se odsnou přesně v této situaci. A hovoříme také o přístupu k péči. Paní Jakoncáry mluvila o těhotných ženách, a e, musíme zohlednit také celou řadu politik, kterou Evropsk, které Evropská unie má e, ve věci péče o těhotné ženy a novorozeňata, protože to je velmi, důležitý, e, dů, velmi důležitá fáze lidského života. Takže děkuji ještě jednou, předložíme příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji, vy jste zmínila úmluvu Mezinárodní organizace práce a já bych chtěla připomenout, že tato úmluva právě vstoupila v účinnost 5. září tohoto roku a bohužel v tuto chvíli pouze dva členské státy ji ratifikovaly, Německo a Itálie. Takže myslím, že pro členy tohoto výboru i přes všechny potíže, které naše vlády mají, by to možná také mohla být výzva, aby se všichni obrátili na své vlády a zeptali se, proč tato umluva, za kterou my jsme se hodně zasazovali, ještě stále není ratifikovaná většinou členských zemí Unie. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak? Je to tady zástupce nebo zástupkyně komise chce vystoupit? Stru, stručně, protože budeme muset hlasovat. Paní Ardovino, máte slovo. Uh, thank you very much. In... Děkuji vám mnohokrát. Budu stručná. Dovolte mi zmínit ještě několik prvků týkající se eh, vašeho stanoviska. Pokud jde o směrnici 2952, která zajišťuje minimální standardy proti eh, používání nelegálních pracovníků, která, eh, která tady byla zmíněna, zde bych vás chtěla informovat, že momentálně hodnotíme transpozici této směrnice a e, k projednání to bude v příštím roce. Pokud jde o směrnici 2011-36 o prevenci a boji s e, obchodem s lidmi a směrnici o ochraně obětí obchodu s lidmi, jak víte, ta transpozice této směrnice skončila minulý duben a opět momentálně e, pracujeme na zprávě o aplikaci této směrnice, v roce 20, která vyjde v roce 2016. Pokud jde o bod 5, extenzivní výzkum co do počtu e, nedokumentovaných migrantů v Evropě a, ne, a takto narozených dětí. Zde je potřeba eh, si uvědomit, jak jsme říkali na eh, jednotlivých výborech, že komise plánuje studii o situaci v oblasti genderu a obchodu s lidmi. To znamená, zaměříme se přesně na tu otázku žen bez dokumentů a eh, tato zpráva bude k dispozici za rok nebo rok a půl. Děkuji. Euh, Výborně, paní zpravodajko, předpokládám, že o tom budete informovat zpravodaje, výborně. A takže já vám děkuji. Paní Jasověcká, souhlasíte, že to uděláme takto? Výborně. Děkuji. Takže lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 14. října ve 12 hodin. E, pozměňovací návrhy budou projednány 5. listopadu kompromisy 25. listopadu, hlasovat se bude 26. listopadu, výbor eh, pro práva žen 16. prosince. Takže tím jsme skončili tento bod na pořadu jednání paní Omen Reuten, která nás měla informovat o včerejším trialogu, tady zatím není, takže já navrhuji, abychom tento bod odložili po hlasování takže nyní přistoupíme k bodu 17. Budeme hlasovat o eh, je to legislativní zpráva eh, kolegy Sary Asaja, je to návrh eh, změny směrnic pěti směrnic s cílem uvést je do souladu se nařízením 1272-2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Čili je to legislativní text, je to takové očištění legislativy a tomu se naše zpravodajka věnovala velice profesionálně. Takže můžeme hlasovat en blok o pozměňovacích návrhích 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nemůžu, dobrá. Takže hlasujeme o návrhu 3 pro. Proti, zdrželi se, schváleno 4 pro. Proti, zdrželi se, schváleno 5 pro. Proti, zdržel se, schváleno 6 pro. Proti, zdrželi se, schváleno 7 pro. Proti, zdrželi se, schváleno 8 pro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 kdo je pro? Proti? Schváleno. A návrh 23, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 24 odpadá, takže nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu a musíme tam doplnit jeden hlas dva nemají kartu, takže ty tam potom připočítáme k výsledku hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 32 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, návrh zprávy byl přijat. Omlouvám se, 34 pro. Počkejte, to jsme ještě neskončili musíme zjistit, jestli zpravodajka má mandát. A nyní návrh legislativního e, návrhu a hlasujeme taky elektronicky. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. E, všichni hlasovali, děkuji, končím hlasování. 35 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A nyní Musíme se ujistit, zda chceme dát mandát zpravodajce a vyjednávacímu týmu. Vyjednávací tým se bude tedy skládat ze zpravodajky Sari Esaja, eh, také Ole Kristensen za SND, Marian Harkin za liberály, Karima Deli za zelené, Antea McIntyre za EKR a já povedu vyjednávací tým. Připomínám, že proto, abychom mohli svěřit mandát pro vyjednávání na základě legislativního usnesení v pozměněném znění, musí nejméně 25 členů hlasovat pro. Takže nyní hlasujeme o definici mandátu elektronicky. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 36 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Paní zpravodajko, blahopřeji. Alors, euh... Takže nyní bychom měli hlasovat o bodu 18. Ale oproti všem pravidlům paní Papadopulo mě požádala, jestli bychom nemohli teď hlasovat o její zprávě. Je někdo proti? Nikdo, takže já vám děkuji jejím jménem. Takže vezmeme bod 24. Ale vážení kolegové, chci připomenout, že o návrhu e, pořadu jednání se hlasuje první den, takže pro pořádek je lepší takové změny avizovat hned. Takže je to návrh paní e, Antigony Papadopulu, je to e, návrh stanoviska pro výbor Libé to návrh směrnice o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce OPR. Je to tedy návrh na přepracování směrnici. Ehm, takže pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 24, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 26, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 27, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto Návrh 94 je považovaný za nepřípustný, takže nyní máme kompromisní návrh G. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Článek 3. Návrh 96. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno 99 nepřípustný, kompromis I, tří frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 31, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 101 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 101. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 20 proti, návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrhy 102 a 103 a 36 jsou totožné. Kdo je pro? Proti zdržel se. Schváleno 104. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Schváleno. Článek 6, pozměňovací návrh 37, kde je pro? proti, zdrželi se. Zamítnuto 105. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto pozměňovací návrh článku 6 eh, FA nový, eh, pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno. Eh, nyní kompromisní návrh je, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A dále eh, pozměňovací návrh 40, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 41, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromisní návrh K, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh L, tří frakcí, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 44, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, pozměňovací návrh 45, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 109 je nepřípustný, máme kompromisní návrh M dvou frakcí, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je to zamítnuto, ale budeme si to muset zkontrolovat, takže mm, budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 47. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 pro, 22 proti takže to bylo zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 50 pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní máme kompromisní návrh N dvou frakcí pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní článek 12, poz, dva pozměňovací návrhy 112 a 113, eh, které jsou totožné. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A nyní kompromis O. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Návrh 53 pro? Proti? zdrželi se zamítnuto 115 nepřípustný, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 116. Hlasujeme, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, nyní pozměňovací návrh 117, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní kompromis P, D pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní pozměňovací návrhy 119 a 120, kde pro, proti, zdrželi se schváleno Dobrá, takže zkontrolujeme hlasováním. Elektronicky budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 119 a 120. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 17 pro, 21 proti. Návrh byl zamítnut. Já se omlouvám, je to 19.19, no nicméně je to stejně zamítnuto. Tak 121 pro, proti, Stršeli se, schváleno 124 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Nyní kompromisní návrh Q, kdo je pro, proti, strželi se, schváleno. Pozměňovací eh, návrh 57 pro, proti, drželi se zamítnuto, 125 pro, proti, zdrželi se. Já mám dojem, že je to přijato, ale zkontrolujeme si to elektronicky, takže hlasujeme po, o pozměňovacím návrhu číslo 125. Končím hlasování. 19 pro, 20 proti, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh R dvou frakcí. Kdo je pro? Proti? Eh, že se schváleno. Návrh 59 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 60 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 60, hlasujeme prosím, všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl zamítnut. 128, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 62, 63 jsou nepřípustné, 129 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 129, Všichni hlasovali. Končím hlasování. 20 pro, 19 proti, návrh byl přijat. 130 pro, proti, drželi se schváleno, 131 pro, proti, drželi se schváleno, 64 pro, proti, drželi se zamítnuto, 130 2 pro, proti, drželi se zamítnuto, takže budeme, dobře, tak hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 132. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 19 pro, 19 proti, takže to bylo zamítnuto, ale máte pravdu, zasloužilo si to zkontrolovat. 133 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno 134 pro. Dobře, takže si zkontrolujeme pozměňovací návrh 133 a budeme o něm hlasovat elektronicky. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 20 pro, 19 proti, takže návrh byl přijat. 134, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 135 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 135. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 20 pro, 19 proti. Návrh byl přijat. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 138 pro, proti, zdržela se, schváleno. Tady je jedna věc, které nerozumím, takže nebudeme hlasovat o návrhu 65. Nejprve kompromis S pro, proti, zdrželi se, ten je zamítnut, takže nyní hlasujeme o návrhu 65. Kdo je pro? Kompromis S. Hlasovali jsme o kompromisu S. Takže znova, budeme znovu hlasovat o kompromisním návrhu S a kontrolní hlasování hlasujeme elektronicky o kompromisním návrhu S. Všichni hlasovali, končím hlasování. 31 pro, 8 proti, takže návrh byl přijat. Takže nyní je to kompromis T, kdo je pro, Kompromis proti, zdrželi se, schváleno. Dále kompromis U, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále pozměňovací návrh 146, kdo je pro, Sto čtyřicet šest, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 147 odpadá, protože to pokryl návrh 145, který je v kompromisu U. Souhlasí zpravodajka, je to tak? Předkladatel tu není, zpravodajka souhlasí. Návrh 69 je nepřípustný a nyní budeme hlasovat en blok o pozměňovacích návrzích k článku 25 a jsou to návrhy 148, 149, 150 a 151. Kdo je pro? Proti? Držel se? Návrhy byly zamítnuty. A nyní pozměňovací návrh 152, kdo je pro, proti. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Já to tušila, že budete chtít kontrolu, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 152. Tout le monde a pu voter? Všichni hlasovali? O návrhu 152. Končím hlasování. 20 pro, 19 proti, takže návrh byl přijat. Většinou jednohlasou, tedy většinou jednoho hlasu. Další odpadají, takže 72, kdo je pro, Kdo je pro návrh 72? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 155. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to je přijato, ale raději si to tedy elektronicky zkontrolujeme. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 155. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 ku 19. 76 staženo, 74 hlasujeme pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. Článek 31, návrh 7, 17, kde je pro, 158 Sari Isaja. 158. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní preambule eh, pozměňovací návrh 1. Je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se přijato a nyní máme kompromisní návrh A dvou frakcí, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 6, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. On ne vote pas l'amendement 79. O bodu 79 hlasovat nebudeme. A co se týče pozměňovacího návrhu 80, o tom hlasovat můžeme. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro takže budeme kontrolně hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 11. Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 21 proti, máte pravdu, návrh byl zamítnut. Návrh 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh C, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 8, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pr, pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 15 pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis, tedy návrh 87, pardon. Kdo je pro návrh 87? Proti? Držel se zamítnuto. není kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se. Budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 16 pro kontrolu. Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 21 proti. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu 18, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní kompromis E, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 92, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní se dostáváme. Dobrá, takže kontrolně budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 92. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 21 proti, takže návrh byl zamítnut. A nyní kompromis F. Kdo je pro? proti, drželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 30 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, takže blahopřejeme zpravodajce. Takže teď se vracíme k původnímu pořadí hlasování a dostáváme se k bodu 18, což je zpráva Adama Kosa. Je to návrh stanoviska pro tady tady my jsme příslušným výborem a jedná se o provádění směrnice o obecném rámci pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. A máme také stanovisko výboru Libe. E, pozměňovací návrh 17. Kde je pro? Proti? zdrželi se, není to jasné, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 17 elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 20 proti, návrh byl zamítnut. 18, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto, návrh 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis B, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 22, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 24 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Není nikdo proti ústnímu návrhu? Dobrá, takže hlasujeme o návrhu 24, kde je pro, proti, zdrželi se. Schváleno mm, a dále Libe 2, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. E, takže budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu Libe 2. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 16 proti, 2 se zdrželi, návrh byl přijat. Dále Libe 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh C, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto, ale jestli chcete, tak to... Nebo schváleno, ale... Zkontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 27. Předkladatelka je Elizabeth Schroeter. Všichni hlasovali? Končím hlasování. 18 pro, 20 proti, takže to přijato nebylo. Je to zamítnuto. Nyní kompromis D. Čtyř frakcí, kde je pro? proti, drželi se schváleno, návrh 29, kde je pro, proti, zdrželi se, to zamítnuto. Hlasujeme elektronicky pro kontrolu o pozměňovacím návrhu číslo 29. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 22 pro, 16 proti. Takže to bylo přijato. Libe 12, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 30. Končím hlasování. Osmnáct ku dvaceti je to zamítnuto. 31 s ústním pozměňovacím návrhem. Ehm, kdo, kdo, musí tři eh, poslanci být proti ústnímu pozměňovacímu Musí se zvednout tři ruce proti ústnímu ozměňovacímu návrhu. Je to tak, takže ústní pozměňovací návrh není odsouhlasen, budeme tedy hlasovat o návrhu 31 v původním znění. Prosím, kde pro, proti, zdrželi se. Návrh 31 je schválený. Návrh 32 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti pozměňovacímu návrhu? Ta není, takže hlasujeme o návrhu 32 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. A návrh 33, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 34, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 36 pro, proti, drželi se zamítnuto. A nyní máme pozměňovací návrh 38 s ústním pozměňovacím návrhem předkladatelky. Je někdo proti ústnímu? Pan Kosa žádá o slovo, prosím. Čak, eh, lehet, hogy túl gyorsan folytak a szavazások, de 35... Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, možná to hlasování šlo moc rychle, ale 35 bych rád stáhl. Takže o 35 se nemůžeme hlasovat, protože autor ji stahuje. Euh, Děkuji vám za tu připomínku, ale já jsem to nedala k hlasování právě, že to bylo staženo a abych to urychlila, tak jsem o tom nehovořila, ale návrhy 35 a 37 byly staženy, takže se o nich vůbec nehlasovalo. Takže máme teď otázku, zda je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu k pozměňovacímu návrhu 38 Eh, tedy ústní pozměňovací návrh z předkladatelky paní Minodory Klivet. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není, takže hlasujeme o návrhu 38 v pozměněném vzdění, Kde je pro? Prosím, paní Koza. Pan Koza. Jsem a frakciom nevében a szóbeli Děkuji. Eh, jménem své skupiny eh, vám tady mnohokrát chci konstatovat, že jsem proti jménem skupiny. Szóbeli módosítást jsem proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu jménem své frakce. Takže ústní návrh odpadá, takže návrh 38 v původním změní. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Eh, budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 38. Všichni hlasovali, končím hlasování. 15 pro, 19 proti, 4 se zdrželi, takže návrh byl zamítnut. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 40, kdo je pro, předkladatel, ehm, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 41, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 43. Kde je pro? Dobrá, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu 42 pro kontrolu Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 16 proti. Máte pravdu. Návrh byl přijat. 43. Kde je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 44 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není tomu tak. Takže hlasujeme o návrhu 44, kde je pro, proti, drželi se, schváleno. A nyní máme kompromis E. Kde je pro? Proti? Drželi se, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměňovacím kompromisním návrhu E. Hlasujeme. Končím hlasování. 21 pro, 17 proti. Kompromis E byl přijat. Kompromis F, kdo je pro? Proti? Kdo je pro kompromis F? Proti? Zdrželi se schváleno. 47, to je pro, proti, zdrželi se schváleno, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní pozměňovací návrh Libe 1, kde pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 5, pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 6, pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G, to je pro, proti, zdrželi se schváleno, Libe 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 50 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti? Není. Kdo je pro? Dobře, zpravodaj má slovo. A szóbeli módosítót ellenzem az 50-essel kapcsolatban. Děkuji vám mnohokrát. Opět Toto je ústní pozměňovací návrh týkající se bodu 50. Dobře, takže budeme znovu hlasovat o bodu 50, takže pozměňovací návrh 50 je bez ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro návrh v tomto znění? Proti? Drželi se? Budeme hlasovat kontrolně elektronicky o pozměňovacím návrhu 50 v původním znění. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Osmnáct pro, dvacet proti. Návrh byl zamítnut. Návrh 51. Kde je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. Libe 7 pro. Proti? Drželi se schváleno. Libe 8, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis A, kde je pro, ne, omlouvám se, mě tady chybí v papírech jeden list, takže nyní máme pozměňovací návrh Libe 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 53 s ústním pozměňovacím návrhem E, zpravodaje. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 53 pozměněné znění. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrhy další padají a máme tady budeme hlasovat o preambuli citacích. Tady zpravodaj předložil bod, který se hodně podobá bodu od e, preambule a on to on navrhuje dílčí hlasování, takže nejprve první část textu, Jo, mm, takže tady máme uvedený text, ze kterého po slovech inviolability of human dignity a se vypouští which is a universal human right. Takže já Problém, který jsme tady u, této, u tohoto bodu právního odůvodnění, je ten, že právní odůvodnění nemůže obsahovat žádné hodnocení, žádné soudy, je to odkaz. Takže má-li to být odkaz na nějaké právo, na nějaké referenční texty, tak musíme dát pryč tu část, která jaksi posuzuje nebo hodnotí mm, eh, tu, to právo. Takže proto v této části si myslím, že nemáme problém. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu. O první části pozměňovacího návrhu 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní druhá část, kde rovněž je ústní pozměňovací návrh zpravodaje zase tady docházelo k hodnocení. Takže kdo je pro druhou část? Nebo je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže ústní pozměňovací návrh nebyl přijat. A zbytek je tím pádem nepřípustný. Takže hlasujeme o návrhu 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 3 byl stažen. A nyní se dostáváme ke kompromisnímu návrhu A, kdo je pro, proti, zdržel se. Ehm, a nyní návrh 5, kdo je pro, proti. Ehm, zkontrolujeme si elektronicky pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. Takže 21 ku 17 a návrh 5 byl přijat. Návrh 6, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 7 odpadá, 8 taktéž, další dva. A dostáváme se k návrhu 11, kde je pro, proti, drželi se. Zkontrolujeme si elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 11. Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl zamítnut. 12 stažená. Třináctka odpadá. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Další odpadá. Takže závěrečné hlasování elektronicky. Ještě chcete vystoupit? Madame da, Da, doamna președintă, uh, având în vedere faptul că uh, felul în care am... Uh, au... Já bych chtěla říci, že dnešní hlasování prostě bylo, jaké bylo. Je to hlasování o pozměňovacích návrzích, na kterých jsme se se zpravodajem dohodli. Ty ústní pozměňovací návrhy jsem očekávala, že podpoří, takže mezi tím eh, se zřejmě situace změnila. Protože to hlasování mě poněkud překvapilo. Eh, socialistická frakce se nakonec rozhodla tuto zprávu nepodpořit a to z toho důvodu, my vám to vysvětlíme, protože podle našeho názoru je tato zpráva velmi důležitá, je tam mnoho pozměňovacích návrhů, e, času na to bylo málo. Snažili jsme se e, jak si být opravdu otevření, ale vzhledem k těm okolnostem, které jsem tady zmínila, tak bohužel budeme hlasovat proti této zprávě. Děkuji. Dobrá. Někdo další chce vysvětlit hlasování? nikoli dobrá, takže přistoupíme k elektronickému hlasování o celém návrhu zprávy Adama Kosy. E, prosím, hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Zpráva byla zamítnuta. Takže nepřijmeme stanovisko Donc, nous n'avons pas adopté... Takže my jsme nepřijali zprávu z vlastní iniciativy Adama Kozy o provádění směrnice 2078, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Přirozeně dám slovo zpravodaji, který se bude chtít vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji, szépen a Děkuji vám, paní předsedkyně. E, tento závěr mě dosti zaskočil, musím říct. Ve včerejší rozpravě jsme byli chváleni za spolupráci, ale tento výsledek znamená, že hlavně podle socialistů není důležité, abychom ukázali, že Evropský parlament jasně hovoří o důležitých tématech. A znamená to také, eh, že eh, znamená to také hlas proti antidiskriminaci. To je zodpovědnost, kterou levice bude muset přijmout. Alejandro Cercas. Hmm. Gracias, señora presidenta. Děkuji vám, paní předsedkyně Alejandro Cercas. My jsme ochotni hlasovat o zprávě pana Kózy, protože právě naopak eh, my chceme bojovat proti diskriminaci. Všichni v tomto výboru vědí, že když připravujete zprávu, musíte poslouchat, co říkají ostatní frakce, musíte vstoupit do dialogu a musíte být transparentní v jednání s ostatními frakcemi. Nemůžete si najednou usmyslet, eh, rušit kompromisní návrhy, aniž byste to odůvodnili. A eh, obecně si myslím, že tohle, toto je naposledy, kdy se takováto věc může stát. Naše frakce je vždy velmi otevřená jakékoliv spolupráce, ale když nám eh, do nekonečna budete přibouchávat dveře před nosem, tak jednou řekneme a dost. Završte to za zelené. Also zunächst zum Verfahren. Děkuji. Nejprve tedy k postupu. E, toto byla zpráva z vlastní iniciativy. A byl to v podstatě nápad začít s nějakou zprávou ještě předtím, než přijde s návrhem komise. Takže byla to iniciativa parlamentu. To je to, co se hnalo, selhalo. Komise tu zprávu každopádně vypracuje a pak na ní můžeme reagovat eh, nějakou třeba druhou zprávu z vlastní iniciativy. Takže není ztraceno nic, pak můžeme eh, v plénu reagovat na zprávu komise, až ji dostaneme. Eh, a pokud je o obsah zprávy, já už jsem to řekla včera, řekla jsem to pravda opatrně, ale i mně připadalo, že ta jednání neprobíhala optimálně, že názory jiných frakcí nebyly zohledněny a u jednoho velmi důležitého kompromisu vlastně byla pozice naší frakce obrácena na pravý opak. Já už jsem říkala včera, že e, budeme zvažovat, zda vůbec budeme moci hlasovat pro tuto zprávu. Vzhledem k tomu, že e, hlasování proběhlo ještě hůř než jednání, tak jsme nehlasovali pro tuto zprávu. A fakt je, že to je asi trošku škoda, protože ehm, Fakt je, že tato zpráva byla nevyvážená, nehodnotila všechny druhy diskriminace stejně. To byla naše kritika a podle toho jsme jednali. Děkuji. Chtějí se vyjádřit do další frakce? Dobrá. Takže bohužel e Výbor se v tuto chvíli nebude, nebude moci přijmout stanovisko tak, jak si to koordinátoři eh, přáli eh, využít tedy zprávu z vlastní iniciativy pro to, abychom předběžně vlastně jaksi navedli komisi v její práci. Nebude tomu tak, ale bohužel prostě týmová práce, která nám pomáhá definovat si to hlavní, abychom zaujali stanovisko, tady ne, proběhla tak, jak proběhla a každý si z toho vyvodí své závěry pro sebe. A nyní máme bod 19. Jedná se o změnu článku o naše, o, tedy e, článku 81 jednacího řádu parlamentu o postupu souhlasu. Co se týče, takže eh, nyní máme tady kompromisní návrh A dvou frakcí, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno dále k článku 81 eh, pododstavec 2. E, eh, návrh 5, kde je pro, proti, zdrželi se, kde je pro, Proti? Drželi se? Zamítnuto. Návrh 6, kde je pro? Dobře, takže budeme elektronicky kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 15 proti jeden se zdržel, máte pravdu, návrh byl přijat. Návrh 6, takže kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Tady máme pozměňovací návrh 7, ke kterému jsem navrhla ústní pozměňovací návrh, který byl akceptován. Dobrá, takže kdo hlasujeme o návrhu 7 v pozměněném znění, kde proti, zdržel se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. Takže já vám děkuji a přistoupíme k bodu 20. což je zpráva z vlastní iniciativy Filipa Bulanda omlouvám se, to je návrh stanoviska Filipa Bulonda ke zprávě z vlastní iniciativy výboru ITRA, ITRE o nové industrializaci Evropy na podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti. Takže máme pozměňovací návrh 1 k odstavci 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se, Eh, schváleno návrh 6, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 7, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno 8, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno eh, návrh 9, kde je pro, proti, drželi se, zamítnuto a máme kompromisní návrh B, kde je pro, proti, drželi se, schváleno, návrh 17 s dílčím hlasováním. Nyní hlasujeme o první části beze slova masivly, kde pro tuto první část schváleno, kdo je pro doplnění slova masivly, kdo je pro, proti, schváleno. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 24, kde je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 26, kdo je pro? Proč zdrželi se? Myslím, že je to zamítnuto, ale raději si kontrolně eh, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 26. Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 18 proti, návrh byl zamítnut. Návrh 27, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. A pozměňovací návrhy. Bo chcete kontrolně hlasovat o návrhu 27, dobrá. Pozměňovací návrh 27, předkladatelka Karima Deli. Hlasujeme, prosím. Končím hlasování. 17 pro, 17 proti, 2 se zdrželi, zamítnuto. Kontroly jsou opravdu potřeba. Návrh 28 8, 29 a 30 jsou totožné, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, budeme hlasovat kontrolně o pozměňovacích návrzích 28, 29, 30. Končím hlasování. 18 pro, 18 proti, takže návrhy byly zamítnuty. Takže nyní hlasujeme o pozměňovacích návrhu 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tady se zřejmě obrátili většiny, ale budeme to muset kontrolovat. Takže pozměňovací návrh 31. Hlasujeme elektronicky. Všichni hlasovali?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 Kompromisní návrh D, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní návrh 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 40. Mohli bychom hlasovat en blok o ostatních eh, pozměňovacích návrhy 40, 41, 42, 43. Kde je pro? Proti, zdrželi se. Schváleno a nyní hlasujeme o eh, závěrečné hlasování elektronické, prosím. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 33 pro, 3 proti, blahopřeji zpravodaji. Et nous en venons au point. A nyní eh, se dostáváme k bodu 21. Eh, Jedná se o hlasování o další návrhu stanoviska, tentokrát k mm, pro jury, a sice převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. jinými slovy tomu říkáváme koryptologie, odstavec 2, ústní pozměňovací návrh, e, vyžádaný zpravodajem. Jedná se o e, textovou úpravu, takže nemusíme o tom hlasovat. Takže pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, schváleno. Kompromis A tedy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato odstavec 3, poznací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Dále 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 7, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 17 pro, 16 proti, jeden se zdržel. Takže zamítnuto. Odstavec 5. Eh, eh, pozměňovací návrh 8. Kdo je pro, kdo je proti? Eh, schváleno. 9. Mm, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Uvěříme. Pozměňovací návrh číslo 9. Hlasovali jste všichni? Končím hlasováním. 20 pro, 14 proti. Takže přijato. Takže teď hlasujeme o upraveném návrhu eh, znění. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 33 eh, pro, 2 proti, jeden se zdržel. Přijato. Nous en venons au point 22. A teď se dostáváme k bodu uh, eh, 22. Zpráva uh, Birgit Sipl. Mm. Stanovisko pro ITRE eh, k průstavě zprávě. Z vlastní iniciativy. Cars 2020, eh, akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě. A jak říkám, eh, je to Cars 2020. Eh, odstavec I1, kompromis A, a o čtyřech fracích, kdo je pro, kdo se zdržel, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. když jsme to přijeli, tak eh, půjdeme dál a na Cornelisonové návrh 1 jako dodatek. Ale vypadá to, že budeme hlasovat jenom o druhé části, kdo je pro. Druhá část pozměňovacího návrhu 1 Marie Cornelisen. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak neděláte to s příliš velkou vervou, takže elektronicky ověříme. První část odpadá. Takže eh, budeme hlasovat o druhé části eh, prvního pozměňovacího návrhu od Maraje Cornelisen. Takže elektronicky prosím, druhá část prvního pozměňovacího návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. 17 pro, 19 proti, takže zamítnuto. A teď pozměňovací návrh 4, Zipl, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, pozměňovací návrh 5, eh, Lupé Fontaně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, můžeme hlasovat o 6, 7, 8 dohromady. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Osvec 2, kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato po odstavci 2 máme pozměňovací návrh 12, Lope Fontaně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, přijato. A to tež u 13, přijato. 14, eh, eh, Filip Benion a Filip de Bakr, kdo je to je škrtnutí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď budeme hlasovat o kompromisu C. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Kompromis C je přijat. A podporují to frakce, které to chtěly škrtnout. A teď 19, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. Hmm. Od Antej McIntyre, kdo je pro? Já, eh, pardon, hlasovali jste všichni. Hmm, končím hlasování. 20 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel. E, pozměňovací návrh 19 přijat, teď 20, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 21, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis D, e, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Mm, potom tady máme kompromis E od čtyřech frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato.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 39 Evelyn Regner a Zippel. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom tady máme 42, Tomas Hendl, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme to. 42. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Sedmnáct pro, 19 proti. Nikdo se nezdržel. Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celém návrhu e, e, elektronicky. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 34 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Takže blahopřejeme paní zpravodajce. Takže tím se dostáváme k poslednímu hlasování tohoto dopoledne. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Předposlední. Předposlední hlasování tohoto dopoledne a je to bod 23. Je návrh stanoviska François Castex. Ehm výroční zpráva, kde zpravodajem je tedy Ramon Tremosa výboru Econ a je to eh, zpráva z vlastní iniciativy výboru Econ o politice hospodářské soutěže. Takže návrh 11, kde je pro, proti, držel se, schváleno kompromis B, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno návrh 12, kde je pro, proti, drželi se. Kontrolujeme elektronicky, návrh 12, hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 20 proti, takže návrh byl zamítnut. Návrh 13, to je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis C, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis D, pro, proti, zdrželi se, schváleno, 22, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 23, kde pro, proti, zdrželi se. Budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 23. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 18 proti, návrh byl přijat jedním hlasem. E, kompromis E, kde pro, proti, schváleno 25, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 26 pro. Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, kontrolně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 31 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. 18 pro, 19 proti, návrh byl zamítnut kompromisní návrh G čtyř frakcí, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Hm, pozměňovací návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Budeme kontrolně hlasovat elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 36. Končím hlasování. 17 pro, 20 proti, návrh byl zamítnut. 37, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh H, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno návrh 44, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromisní návrh A, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 4, kdo je pro, Návrh čtyři, David Kaza je předkladatel, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh pět, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. šest, kde je pro, proti, Zdrželi se schváleno, sedmička je stažena, takže nyní závěrečné hlasování o celém návrhu a budeme hlasovat elektronicky. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 34 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme zpravodajce. A přejeme jí mnoho úspěchů při prosazování všech těchto myšlenek ve e, hospodářském výboru. Paní Bauer, chcete vystoupit, až budeme hlasovat o bodu 25 o vašem návrhu stanoviska, eh, který tedy nám předkládáte jménem našeho výboru pro výbor FAM o zprávě paní Jaroka, což je zpráva z vlastní iniciativy o genderových aspektech Evropského rámce pro národní strategie na začlenění Romů. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji vám. Jak jsem včera slíbila, když jsme diskutovali o kompromisních návrzích, eh, pokusili jsme se najít nějaké vhodné eh, řešení, eh, pokud jde o kompromisní text, až do poslední minuty. Ovšem, bohužel, jsme jen velmi pozdě dostali zpětnou vazbu na kompromis BA takže poslední kontrola, která proběhla dnes ráno, tak eh, na základě jí bych vás chtěla poprosila, že jsme změnili kompromis EA, doplňujeme tam slova Promiňte, když něco čtete, řekněte nám, kde to čtete, která stránka, který kompromis a tak dále. Vždyť to znáte. Kompromis C. Tam bude po slovech and social exclusion a sociální vyloučení. Tam dáme to, co jsme vzali z BA. A e, tam to půjde na čtvrtý řádek bude tam observes furthermore that increasing teacher knowledge of Roma culture helps to reduce exclusion, takže znal, kulturní znalosti učitelů o romské kultuře pomáhají snižovat eh, vylučování. Doufám, že to pro kolegy bude, bude přijatelné. A v kompromisu A jsme změnili to znění z toho negativa na pozitivum na třetím řádku kde hovoříme o lepší zaměstnatelnosti místo nedostatečné zaměstnanosti, vyšší míra zaměstnanosti místo nízké míry zaměstnanosti a boj s diskriminací. Takže žádáme akci. Já vím, že to je poněkud neobvyklé, ale omlouvám se ještě jednou, neměli jsme žádnou jinou možnost, protože eh, jsme zpětnou vazbu dostali až vlastně před chviličkou. Děkuji. des innovations. To je tedy eh, inovační schůze. My jsme napřed změnili pořad jednání uprostřed hlasování, zamítli jsme zprávu z vlastní iniciativy a teď měníme kompromisy těsně před hlasováním. To tedy nevím, kam se řítíme. Eh, potřebujete ještě něco objasnit k těmto kompromisním návrhům? Marianne Harkin. Marianne Harkin. Yeah, just verification. Apology. Ano, jenom jako ověření, já se omlouvám, paní Bauer. Takže v kompromisu A řekla jste, že nahrazujeme slovo půr před slovem employability, to je ta úplně první věta slovem better, takže slovo špatné slovem lepší, nebo ne. A slovo nízký slovem vysoký. A takovéhle změny chápu správně. E, pokud dovolíte, paní předsedkyně, tak e, pokud jde o tu nízkou zaměstnatelnost, to je kategorie, která se pak opakuje na třetí řádce tam říkáme addressing better employability, higher employment rate, takže lepší zaměstnatelnost, vyšší míra zaměstnanosti, takže první řádek je beze změn, ve třetí řádce pak měníme to um, znění. Dobře, takže ten text eh, zpravodajky, jak se o tom bude hlasovat, to je návrh A. For employability, without any change for 2, 4, 5, Takže šest řádků bude stejných. A na šestém řádku bude. You and that therefore addressing better employability, higher employment rate and combating discrimination both at school and on the labor market are among the most and the rest without. A pak zbytek bude opět bez změn. Takže teď je to jasné, souhlasí s tím všichni, mně to přijde v pořádku, nevím, jak kolegové se na to dívají. Protože jsme dnes legislativně velmi inovativní, možná bychom to mohli akceptovat. Paní zpravodajka vypadá, že jí to vyhovuje. Takže teď stejně k pozměňovacímu návrhu C. Takže se podívejte do textu. A tady máme nějakých eh, Prvních eh, šest řádek, to je beze změn, a potom. And then you... Potom slovo exclusion a potom pak tam doplníme Dále zmiňuje, že zvýšení povědomí učitelů o kultuře Romů pomáhá snižovat sociální vyloučení a pak to po- pokračuje, vyzývá členské státy, bla, bla, bla. Jak by řekli páni komisaři question là aussi. Potřebujete to ještě nějak vysvětlit? Ne, teď je to všechno jasné, zpravodajka je spokojená, protože jsme porušila, porušili všechna pravidla a můžeme začít hlasovat. Hlavně, ať se z toho nestane precedens, protože jinak práce sekretariátu bude naprosto nemožná a všichni požádají o změnu výboru. Takže před, tedy nejprve máme pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno návrh 2. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno 3. Pro? Proti zdrželi se schváleno kompromis a v pozměněném znění. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Návrh 8, kde je pro, drželi se schváleno. Návrh 9, kde je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 9 překladatelky Sary Esaja. Všichni hlasovali, končím hlasování. 16 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl zamítnut. Návrh 10, kde je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 11 s ústním pozměňovacím návrhem. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 11 pozměněném vzdění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hlasujeme elektronicky pro kontrolu o pozměňovacím návrhu 1, 11 s ústním pozměňovacím návrhem. Končím hlasování. 18 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel, návrh byl zamítnut. Kdybyste si chtěli povídat potichu nebo někde jinde, úředníci, prosím, tak by to bylo příjemnější. Jsem, jsem, tak, tak. Eh, Pane Ori, od začátku hlasování občas přidávám dva hlasy, kde se mi to hodí, ale ne. Je podle toho, jak hlasují socialisté, protože jsou to socialisté, kteří zase sebou nemají karty. Takže nyní návrh 12, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Návrh 13 s ústním pozměňovacím návrhem předkladatelky. Nikdo není proti, není, takže hlasujeme o návrhu 13, kde je pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto 14, kde je pro. Proti zdrželi se schváleno 15 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis B, kde je pro. Proti zdrželi se schváleno kompromis BA, kdo je pro zdrželi se schváleno. Eh, návrh EA, kdo je pro, zdrželi se schváleno. Návrh 21, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 23, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno 24 pro, proti, zdrželi se schváleno 25 pro, schváleno 26 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 26. Všichni hlasovali. Končím hlasování. 17 plus 2, 19. Pro. 16 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh 26 byl přijat. Kompromis C. Kde? V kompromis C v tom pozměněném znění, tak jak nám to bylo ráno prezentováno. Kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Eh, návrh 20, kompromisní návrh D, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 31. Všichni hlasovali, končím hlasování. 17 pro, 19 proti, návrh 31 byl zamítnut. 32, kde je pro, proti, drželi se zamítnuto, 33. Tak budeme kontrolně hlasovat o pozměňovacím návrhu 32 elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 17 proti, návrh byl přijat. 33, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 33. Končím hlasování. 19 pro, 17 proti. Návrh byl přijat. A nyní kompromisní návrh E. Čtyř frakcí, kde je pro? Proti? Drželi se schváleno. Návrh 38, kde je pro? Proti? Drželi se schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A na kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 54, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme si elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 56. Končím hlasování. 19 pro, 17 proti, návrh byl přijat. 57, kdo je pro? Proti, drželi se, schváleno. 58 odpadá. 59. Kdo je pro? Tak můžeme hlasovat en bloc o návrzích 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nikdo není proti. Dobrá, takže hlasujeme en blok o všech těchto pozměňovacích návrzích. Kdo je pro, proti, zdržel se. Návrhy byly přijaty. A nyní závěrečné hlasování o celém návrhu elektronicky. Hlasujeme, prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 30 plus 2, 32 tři ploti, jeden se zdržel, takže blahopřejeme zpravodajce. Nous en avons terminé avec... Euh... Čili tím jsme skončili hlasování. A bodu 16. Už jsem to našla. Bodu 16 dávám slovo naší zpravodajce Rie Omenreuten, aby nám, nás informovala o včerejším trialogu, který proběhl v rámci jednání s radou o zlepšení přenositelnosti doplňkových penzijních práv mohu poprosit ty, kteří odcházejí nebo si chtějí povídat o hlasování, aby laskavě tak učinili potichu. Eh, Já bych eh, si eh, dovolila vyjádřit své potěšení z přítomnosti kolegy eh, Friedricha Gardena. Byla tam také eh, Jean Lambert, Friedrich Bohr, tam byl také eh, u těch technických jednání a musím vám říci, že je to velice milé když se člověk může spolehnout na tuhletu extra podporu. Paní předsedkyně, já jsem si všimla, že tady máte velice v oblibě tuto směrnici a Eh, vlastně, eh, že se nám podařilo tam vněsit eh, všechno to, co jste tam původně podali. Potom ty marže jsou poměrně malé a vede to akorát, nebo zatím se došlo k výsledku díky schválení diskriminace migrujících pracovníků oproti národním pracovníkům. Paní předsedkyně, tak to opravdu je. My chceme eh, tuto diskriminaci odstranit a já taky vím v mezičase, eh, když eh, to člověk zkoumá, že tady byly také texty od právních poradců rady. Čili oni také měli takové texty. Čili já eh, vím, že opravdu eh, bychom ještě mohli eh, si připsat k dobru nějaké další výsledky. Ty, pokud je o ty tři roky, ty chceme dále schvá- tedy zkrátit a tato jednání jsou otevřená, veřejná a mm, nevím, jestli se nám podaří ale jít o mnoho kroků dále. Potom je tam ještě jeden problém. A to eh, se nám stalo jasným, nebo je tam, jsou tam vlastně dva problémy na které jsme přišli. Je to problém eh, definice. Co to je? Řeknu to teď vlastními slovy. Co to je mobilní eh, pracovník? Bylo tam něco v tom smyslu, že to je někdo, kdo pracuje v jiné zemi, ale bylo tam něco o, o, o období dvou let. A já jsem si vždycky říkala, měli jsme k tomu i technický briefing, co to znamená? A, a komise nám říkala, no to je něco velice dobré pro pracující, ale ono to tak není. Ty dva roky se musí škrtnout, protože ty dva roky nejenom omezují eh, toho přeshraničního pracovníka, ale také to souvisí se soukromím, protože by to znamenalo, že německá vláda by eh, musela zjišťovat, nebo nějaký eh, francouzský pracující, který pracuje v Německu, tři roky spadá pod tu definici, ale potom když odjede, tak eh, Němci musí zjišťovat, jestli eh, ještě padá v úvahu tenhle ten člověk po nějakých dalších dvou letech někde jinde. To by vedlo k obrovské byrokracii a já opravdu nechápu, proč eh, by nám měl pomoci ten německý systém. Eh, ráda si to ještě eh, s některými Němci proberu, ale tohle musí opravdu pryč. A potom je tam ještě další eh, ožehavá otázka a s tou bychom také mohli ještě něco pohnout. A sice, pokud splníte tu podmínku při opuštění své práce, opuštění, teda podmínku pro propuštění, tak ty tři, eh, čtyři, eh, pět let vám to oni nemusí eh, držet tu práci. Ovšem, mm, vy jste tam zaplatili spoustu fondů do, nebo prostředků do toho fondu a kolegové podporují, aby ty výplaty byly svázány jenom s určitými maximy. Nebo, protože ono vaše, potom administrativa toho, toho vašeho práva přenositelnosti by byla velice obtížná. Ale někdy si za to můžete potom koupit nějaký pěkný eh, sporták, tak jak se to děje v Británii. Eh, a to se musí eh, zastavit že aby si za to ty penzijní fondy kupovaly sportovní auta, jak se to dělo někde v Británii, když vám to nevyplatí. Čili tohle jsou věci, eh, které eh, budeme řešit na příštím zasedání. Děkuji vám. Pan Darden. Děkuji. Já budu stručný, protože Ria poměrně dobře schrnula naše společné stanovisko k tomuto. Ehm, snažit se vyhnout diskriminaci bude těžké, snažit se je přem, E, přemluvit, aby změnili názor na to tříleté období. To je důležitý boj, ale necítil jsem příliš mnoho otevřenosti ani zde. Ale jsou tři důležitá témata, kde si myslím, že máme manevrovací prostor a to se týká těch dvou let e, pro e, vstup platnost této směrnice a pak už vlastně se spadne mimo definice, takže ten, to dvouletá lhůta by se dala odbourat, to je nepřijatelné. Uh, a potom je tu to podpor, tu, tu, tu, tu podporu transferu spíš než eh, zpětnou úhradu. Takže to jsou, myslím, dvě věci, kde by bylo možné eh, ještě manévrovat a myslím, že ještě můžeme něčeho tedy dosáhnout v těch jednáních. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak? Dobrá, takže budeme celému týmu přát mnoho úspěchů. Tím jsme skončili tento bod a dostáváme se k bodu 26. A projednáme návrh zprávy Juty Stanruk. je to zpráva z vlastní iniciativy o e, účené inspiraci inspekci práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě. Připomínám, že je to tedy zpráva, u níž jsme uspořádali 18. září slyšení, které bylo opravdu zajímavé. Takže zpravodajka má slovo. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato iniciativa našeho, eh, našeho výboru vypracovat zprávu z vlastní iniciativy o inspekcích práce je velice důležitá, protože porušování eh, podmínek práce, ochrany zdraví a dalších ustanovení je v Evropě dosti rozšířený. Je stále více případů, které se k nám eh, dostávají, ve kterých je konečně potřeba začít jednat. Ehm, je to konec konců také návazné na článek 9 směrnice o vysílání pracovníků. Jde um, také o boj proti, proti um, zaměstnavatelům, kteří nedodržují předpisy a je, jde také o ochranu eh, těch řádných zaměstnavatelů. E, těch případů je mnoho. E, dochází k porušování práv pracovníků a dochází k porušování konkurence, schopnosti a hospodářské soutěže. E, pokud máme hovořit v číslech, je to v řádu zhruba 3 miliard ta, ty náklady na tyto praktiky. Evropská unie zatím nemá žádné efektivní iniciativy na kontrolu pracovních podmínek, ani na kontrolu zdraví a ochrany, bezpečnostní ochrany zdraví při práci. Ehm, jde o to tedy posílit pravomoci inspekce práce, aby se zabraňovalo zneužívání, aby se zabránilo porušování konkurence a aby se zajistily řádné pracovní podmínky. Ehm, v mnoha členských ehm, státech jsou inspekce práce vlastně velmi podřízeným orgánem, což je v důsledku úspor, ale vzhledem k tomu, že pracovní smlouvy jsou stále komplexnější, má to eh, vlastně vliv na práci inspekcí práce, protože často se jimi ani neprokoušou. Jednak tedy v té zprávě máme první části nároky na národní úrovni a, na, a v druhé části na evropské úrovni. Národní orgány musí splňovat minimální standardy v realitě jednotného trhu v Evropě a na evropském trhu práce musíme mít i evropská pravidla pro trh práce. Je potřeba zabránit negativnímu vývoji, který zde vidíme, a napravit jej. E, e, k národní úrovni počítám například také proaktivní eh, inspekce práce, to znamená, že ty inspekce práce budou veřejné, transparentní, nebude vynecháván záměrně žádný zaměstnavatel. Eh, příslušné úřady musí mít dostatek zaměstnanců, zaměstnavatelé, ale i zaměstnanci musí být náležitě chráněni to znamená, musí být zajištěno, zejména u zaměstnanců, že budou chráněna jejich práva a že budou dostávat řádný plat, aby nedocházelo zneužívání. Členské státy by měly přemýšlet o zavedení databází, které usnadní spolupráci všech zúčastněných úřadů. Zde v Belgii máme velmi dobré příklady, eh, ty v té zprávě uvádím. Eh, inspektoři práce musí eh, dbát toho stále širšího fenoménu eh, pseudo, eh, pseudo samostatně činných osob, eh, v tom smyslu, že u zaměstnavatelů se mnoho pracovníků vůbec nehlásí, a tak dále. A členské státy musí mít pro boj s tímto fenoménem také zvláštní plány a vyvinout eh, speciální školení. V druhé části pak hovořím o evropské úrovni této zprávy. Šlo by o eh, zavedení eh, agentury pro přeshraniční porušování pracovních práv. To jsou tedy takové ty firmy na PO Box, které pracují přeshraničně a tím pádem unikají v podstatě kontrolám ve všech členských státech. A všechny členské státy, se kterými jsem mluvila, to považují za velký problém. Jde o zavedení Evropské karty sociálního pojištění, i proto to máme v některých státech eh, velmi dobré příklady. Máme, eh, navrhujeme mechanismus včasného varování, tak aby se členské státy mohly včas informovat o nových formách podvodů Něco takového už máme v RAPEXu v ochraně spotřebitelů. Jde také o zavedení směrnice o kontrole zprostředkovatelských firm a o nastavení eh, standardů pro Evropské inspekce práce. Eh, jde také o boj proti sociálnímu dumpingu a jde o zavedení také případných sankcí, které by se zde používali. Eh, dále porušování eh, hospodářské soutěže ze strany podniku, o tom už se hovoří dlouho a proč by stejná pravidla neměla platit pro sociální dumping? To je přece také způsob zkreslení hospodářského boje. Evropské inspekce práce toto musí náležitě zohledňovat. My jsme byli ve Flamonville na staveništi a slyšeli jsme tam, že eh, v jednom ze čtyř případů národní úřady vůbec nebyly schopné eh, dané případy sledovat i přeshraničně uvnitř Evropy. Takže to by byl stručný takový přehled. Těším se na komentáře a na budoucí spolupráci s ostatními kolegy jsem si jistá, že Evropský parlament má zájem na tom, i v zájmu podniků v Evropě bojovat se sociálním dumpingem. Děkuji vám. Marian Harkin et puis... Harkin a Danuta Josověcká. Prosím. Um, my colleague Jelko. Děkuji. Kolega Jelko Kačin eh, se omlouvá a požádal mě, abych eh, něco jeho jménem řekla eh, několika slovy. V ALDE se myslíme, že důležité téma a pracovní inspekce zůstává důležitým tématem. Zůstává to v kompetenci členských států a není naší roli to přímo regulovat. S přihlednutím k tomuto musíme ovšem členským státům dát jasné Eh, v zásady, stejně tak jako inspektorátům práce, protože úspěch jejich práce je důležitý pro fungování vnitřního trhu eh, situace ve členských státech eh, není uspokojivá a my podporujeme iniciativy výměnu, výměny poznatků o správné praxi a také eh, mm, potírání eh, proti eh, špatným praktikám, nesprávným výplatám a vykořišťování pracovníků. My se musíme snažit mm, se o uplatňování zákonných pracovních podmínek eh, na úrovni eh, členských států a usnadňovat eh, přeshraniční výměnu informací. Vzhledem k principu subsidiarity bychom ovšem se měli snažit také o rovnější podmínky na evropské úrovni. Firmy a zejména agentury by neměly si vybírat země vzhledem k tomu, že tam mají špatnou inspekci práce v ALDE eh, ten eh, návrh pečlivě přeskoumáme a jsme si jistí, že k tomu bude eh, živá debata a že k tomu přistoupíme konstruktivně. Děkuji, Dano Taježlověcka. Děkuji, paní předsedkyně souhlasím eh, se spravodajkou, že inspekce práce jsou velice důležité v ochraně eh, práce pracujících, práv pracujících a předcházejí eh, zneužití a také musíme předcházet konkurenci firm, které fungují díky neregistrované práci svých pracujících nebo na nelegálních výplatách pracujících. Hovořím o nelegálních, abych zabránil usnadnili eh, eh, práci eh, situaci, kdy lidé dostávají méně než minimální plat zákonem stanovený nebo odborami stanovený, odbory stanovený a to vzhledem k debatě o společenském dumpingu, která se soustředila při eh, debatě o vysílání pracovníků. Prosím, eh, spousta eh, pracujících ze střední a východní Evropy je stále přitahována minimálními mzdami mm, kvůli stále nízkými životním nákladům v jejich zemích. Včera tady Juta říkala, že za, 30, za 300 euro se nedá vyžít, ale mezi 28 zeměmi jsou země, kde se dá za 300 euro vyžít a to ještě na docela dobré úrovni. Inspekce práce jsou nezbytné, nicméně nemůžou se stát protekcionistickým eh, eh, instrumentem eh, na zbavování se zahraničních pracovníků, například ten systém zahraničních poskytovatelů mimoza, který měl diskriminant Eh, diskriminační a protekcionistický charakter. Eh, to potvrdil i Evropský soudní dvůr a v důsledku ten systém byl změněn a byly eh, škrtnuty systémy, které nebyly ve shodě s evropským právem. Dnes máme podobný systém v Dánsku, který se jmenuje RUT Eh, ve zprávě je celá řada věcí, eh, ke kterým eh, máme, tedy nesouhlasíme a vzhledem nemám, že nemám, k tomu, že nemáme čas, tak zaměřím se jenom na několik z nich. Myslím si, že partnerství inspekcí, inspekcí práce jde za rámec Evropské unie a její kompetencí. V nemnoha zemích se nescházejí partneři a potom eh, také jako zpravodajka eh, ke směrnici, eh, které, která se týkala vysílání pracovníků, mám pochybnosti, že ehm, zpráva o inspekcích práce by měla tak podrobně řešit právě vyslané pracovníky. Tady myslím otázky, pokud jde o kontroly inspekcemi, které jsou právě ve směrnici o, o vysílání pracovníků. O implementační směrnici, pardon. A mm, myslím si, že by to mohlo eh, vést eh, k příliš eh, nákladnému systému, kde bude kontakt s pracujícími s tížen, což může ovlivnit kvalitu inspekcí. Samozřejmě pokusím se svoje stanovisko vyjasnit v příslušných pozměňovacích návrzích. Děkuji. Euh, Hlásí se někdo dalšího slovo? Já bych také ráda přispěla do této diskuse a chtěla bych připomenout za prvé, že se jedná o zprávu z vlastní iniciativy, kde náš výbor tedy plně hraje svou roli, to znamená osvětluje cestu e, na téma, které jsme projednávali již několikrát, zvláště tehdy, když jsme definovali v rámci zprávy Marianne Tyson naší cestovní mapu ohledně rozvoje sociální dimenze Evropské ekonomické a měnové unie. A to považujeme že takový, aby to bylo zařazeno do pilíře ekonomického a sociálního pilíře ekonomické a měnové unie a zavedení inspekce práce. A já chápu, že teď jednáme o některých částech legislativy, ale je to částečná legislativa, jejímž cílem není pokrýt veškerou problematiku nebo veškeré problémy vyskytující se na evropském trhu práce. A je důležité, abychom paralelně s konkrétními legislativními iniciativami, včetně prováděcích, mohli zkoumat i to, co by mělo být jádrem mandátu příští Evropské komise. Čili já vřele podporuji práci zpravodajky a souhlasím s jejími návrhy. Chce se vyjádřit komise v této fázi? Nikoli? Je Za komisi už tady nikdo není? Je tu ještě někdo z komise? Takže chcete vystoupit nebo ne? Ne, dobrá. Paní zpravodajka má slovo. Já, vielen Dank. Děkuji vám. Příspěvky ukázaly, že tato zpráva bude jednoznačně v diskusích velmi zajímavá a už teď se těším, k jakým výsledkům dospějeme. Jsem ráda, že zde máme aspoň základní souhlas v tom, že potřebujeme hlavní motivy, eh, tedy v tom smyslu, že se tam zahrnou i ty přeshraniční činnosti. Upřímně řečeno nesouhlasím s argumentem, že ty iniciativy jsou moc drahé a moc komplexní. Já jsem viděla jeden průzkum eh, v tom smyslu, že následky pro eh, státy v Evropě jsou v jsou eh, skutečně v bilionech, to znamená Ztrácí se tam spousta peněz, nejde nám o zasahování do eh, minimálních platů nebo kolektivních smluv, jde nám o zásah proti ilegalitě, která je v Evropě stále rozšířenější a eh, zejména v přeshraniční oblasti je eh, vlastně, vlastně kvete. Takže to chceme utlumit. Neustále říkáme, jakmile je něco přeshraniční, máme získávat informace, tak jsme bezmocní. A členské státy jasně říkají, potřebujeme evropské rámcové podmínky, které to transparentní a budou to regulovat. Nejde o to, že bychom eh, omezovali nebo bojovali s legálními věcmi. Jde o boj s ilegalitou a to v Evropě potřebujeme. Eh, včera jste mi asi nerozuměli. Eh, já jsem mluvila o Německu. Za 300 euro v Německu přežijete. Samozřejmě vím o případech, eh, jako je firma Foxconn, která zaměstnává lidi v České republice za 120 euro měsíčně, kteří pak ještě dostávají pokuty, když neplní plán. Takže se jim z toho platu ještě strhává něco. Takže to je problém napříč Evropou jsou zde členské státy, kde je skutečně situace zaměstnanců nelegální, jsou poškozováni a jsou poškozovány i státy prostřednictvím daní, prostřednictvím sociálních systémů. Takže proto potřebujeme jednat na evropské úrovně. Máme evropský trh práce, evropský jednotný trh a musíme na něm bojovat s ilegalitou. Děkuji vám. Bien, alors nous aurons un débat animé. Dobrá, takže budeme mít eh, živou diskuzi, až budou předložené pozměňovací návrhy, čemuž by mělo dojít do 10. října 12 hodin s digitálním podpisem. Eh, pozměňovací návrhy projednáme 5. listopadu, kompromisní návrhy 25. listopadu. Hlasovat se bude následující den, to znamená 26. listopadu. A tím jsme skončili tento bod a nyní mm, vracím slovo Jutě Steinrück, aby nás seznámila se svým návrhem stanoviska pro výbor IMCO a týká se, je to tedy zpráva z vlastního místní iniciativy k bodu 27, integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu v EU. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zpráva výboru IMCO se zaměřuje na zlepšení dodávek pro spotřebitele. Naše stanovisko má smysl a konec konců i otázky zaměstnanců v této oblasti si zaslouží zodpovězení. Elektronický obchod je rostoucí trh, který zajišťuje přeshraniční dodávky a ty je potřeba pro zákazníky zjednodušit. Musíme si ale jasně říci, že nechceme e, dodávky zadarmo zejména při dodávkách balíčků, máme však už dnes obrovské problémy, které pochází se subdodavatelských řetězců, kteří nepracují jednotně, neřídí se pokyny vedoucího podniku a velmi často jsou zcela odpojeny od té zastřešující organizace, který, kterým tím pádem vznikají náklady a rizika eh, a zaměstnanci těchto podniků často nejsou vůbec nějak chráněni, nemají nemocenskou, dovolenou ani nic takového a e, je to vůbec velmi problematická sféra. Takže potřebujeme lepší řízení Eh, dodávek přeshraničně lepším označováním nebo něčím podobným a lepší spoluprací národních poskytovatelů podobných služeb. Samozřejmě tento růst musí samozřejmě být i v zájmu zaměstnanců a musí být sociální a spravedlivý. Je potřeba mít rychlejší, eh, levnější a spolehlivější dodávky, ovšem náklady na to musí nést ty společnosti, kterým je ta dodávka zadána. To znamená všechny ty velké korporace, které budou muset eh, připravit své zaměstnance na vyšší objem zásilek školením eh, nebo zavedením navigačních systémů nebo podobnými opatřeními a musí konečně uznat také i ten čas, který eh, dodávka balíčku trvá. Takže musí zohledňovat také zatížení pracovníka, eh, pohoné hmoty v nádržích a tak dále. Ale náklady Eh, respekt, eh, náklady firem na tyto problémy nesmí jít na úkor řidičů, kteří pak ty dodávky sami provádějí. Děkuji vám, těším se na spolupráci. Děkuji. Ještě někdo chce vystoupit v této fázi do diskuse? Ohledně elektronického obchodu a současně taky asi budoucnosti pošt? Ne, dobrá. Takže tady lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je také 10. října. Návrhy budou při projednány 5. Eh, spolu s kompromisními návrhy. Eh, příslušný výbor bude eh, hlasovat 5. prosince a tím se dostáváme na konec, to sice bod 28, dávám slovo panu Davidu Kasa. Jedná se o Evropský akční plán pro obchod ku prospěchu všech aktérů. Máte slovo, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s 31 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy k vašemu návrhu stanoviska. Grazie, signora Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o podměňovací návrh, který eh, kolegové navrhli k mm, akčnímu eh, plánu pro obchod, pro malou obchod, eh, má přinést spoustu energie do mm, malou obchodu a pomoci s nezaměstnaností ve členských státech. Já jsem velice eh, vděčný eh, kolegům eh, ze všech frakcí za pozměňovací návrhy a, a rád bych tedy pohovořil o těch věcech, o kterých, o následujících věcech. Mobilita pracovních sil a důsledky, které se týkají růstu maloobchodního sektoru a nedostatečná rovnováha mezi e, poptávkou e, na trhu práce a schopnostmi e, nebo vzděláním příslušných pracovníků příprava zaměstnanců v sektoru na změny způsobené inovací. Já souhlasím s tím, že tady zaměstnanci musí být iniciativní sami. A, a také důležitost celoživotního vzdělávání, to je velice podstatná věc o které se hovoří eh, v jednom z pozměňovacích návrhů a potřeba eh, podpořit tradiční řemesla. Eh, přítomnost malých podniků a obchodů v, na vesnicích, to je velice důležité, to je v pozměňovacím návrhu 31. Také jsem pro řadu věcí, které navrhli, navrhl kolega Andrea Kozolína Myslím si, že tyhle věci eh, poskytují velice dobrý eh, obrázek o tom, jakým eh, problémům čelí jednotliví zaměstnanci v sektoru. Myslím, že bychom měli mít některé změny, které by zlepšily to, jak jsou tam ty formulace sepsány. Jsem si jistý, že napíšeme způsoby, kterými bychom mohli Nalezeme způsoby, jak to lépe sformulovat. ji eh, také kolegům Barnatovi za 3, 16, 21 a 29. A také eh, bych rád informoval eh, kolegy, že už byly navrženy tři poslanecí návrhy ke kompromisům rozdány a patří k ním pozměňovací návrhy i 1, 2, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19 a 20. A O tom se teď vyjednává. Takže eh, se těším eh, s velkým nadšením na spolupráci se stínovými zpravodaji a kolegy. A to eh, proto, abychom nalezli v nebo abychom pokročili v tomto textu s tímto stanoviskem a děkuji všem za podněty v posledních dnech. Euh, Kdo by chtěl vystoupit eh, v této rozpravě? Paní Kostelo a potom paní Lambert, ne? Dobrá, takže pouze paní Kostelo, prosím, máte slovo. Já eh, reaguji za eh, stínové zpravodaje eh, stínového zpravodaje SAD, pana Kozolína, požádal nás nejdříve, aby tedy řekl, co si myslí o, tu, o té zprávě. Považuji návrh pana Kázy za velice dobrý text, i když tam chybí určité sociální aspekty a všechny ty pozměňovací eh, návrhy, eh, které eh, předkládáme, budou naplňovat tyto mezery. Marko Zolída s panem Kaze spolupracuje tak, aby bylo dosaženo dobrých výsledků za krátkou dobu. Jsou tady dva pozměňovací návrhy, které jsou velice důležité pro naši frakci. Za prvé Pozměňovací návrh 5, který kritizuje chování nadnárodních společností vzhledem k hospodářskému poklesu, došlo eh, k eh, značnému poklesu zaměstnanosti v malou obchodu, zejména eh, nebo i u velkých malou obchodů a to vedlo k nucení také často pracujících, aby pracovali méně nebo kratší pracovní dobu. Někdy byla krize využita i jako záminka a také se používají eh, dotační eh, systémy na platy a nutí se lidé pracovat déle za méně. Potom eh, flexibilita, kde se používají dočasní pracovníci i na normální věci nebo na veřejné svátky a práci o večerech. To má zásadní dopad na zdraví pracovníků a jejich sociální a rodinný život. Pozměňovací návrh vyzývá členské státy eh, k tomu, aby eh, eh, zpřísnili otevírání v nedělích a o večerech. Nechceme úplnou liberalizaci v maloobchodního sektoru a globální mm, uh, Europe Commerce, eh, stejně jako katolické organizace, tohle to podporují. Eh, mohli bychom tam u 21 škrtnout poslední větu a sice o přijetí přísné legislativy k zajištění Eh, řádné konkurence. Eh, podpořili bychom všechny ostatní eh, návrhy. Chceme zdůraznit tři konkrétní věci, zejména zmizení malých obchodů z center měst a vesnic ve prospěch mimoměstských obchodů, což zejména starým a postiženým lidem ohrožuje, tedy ohrožuje to jejich, znesadňuje to jejich přístup k obchodům potom eh, tenhle eh, sektor eh, je jeden z velice ohrožených. A pokud jde o choroby svalově kosterního aparátu, takže vyzýváme komisi, aby přijala příslušná opatření a, a aby také inspekce práce se používaly k potírání nedeklarované práce v tomto sektoru. Děkuji, hlásí se o slovo ještě někdo další? Není tomu tak? Dobrá. Pane zpravodaji, chcete zareagovat? fil-qatil, signora President, eħe, dwar Tak ehm, nejdříve k tomu, co eh, říká kolega Kosolino. Pozměňovací návrh číslo 5. Na pozměňovací návrh 14. Tohle může být opravdu přijatelné, ale eh, ve stávajícím znění, které máme na stole, hm, je třeba ještě něco vyjasnit. Souhlasím, že jsou to důležité posměvací návrhy, ale ten text ještě třeba vyjasnit. Musíme spolupracovat v nadcházejících týdnech, abychom eh, tento text eh, zlepšili zejména pokud jde o pozměňovací návrh číslo 14. Také souhlasím s tím odkazem na malé obchody v, na vesnicích. A, a můžu říct, že tyto mm, pozměňovací návrhy budou přijatelné ty, k těm malým obchodům v centrech měst. Pokud jde o ten zbytek, dámy a pánové, paní předsedkyně, já budu pracovat na kompromisních pozdělacích návrzích a doufám, že v nadcházejících dnech budeme schopni eh, dosáhnout řešení. Děkuji. Merci. Děkuji vám. Takže tím jsme večer skončili tento bod a pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrhy projednáme 17. října Hlasovat budeme stejný den, tak aby je výbor IMKO mohl vzít v potaz 5. listopadu. Jestli není nic do bodu různé, tak se příště sejdeme nejdříve 10. října od 9 do 11.30 ve Štrasburku, je to čtvrtek ráno, a potom 17. října od 9 do 12.30 zde v Bruselu. A přeji vám hezké odpoledne a děkuji na shledanou.